Bardzo Państwa všechny vás zdravím, dámy a pánové, a vítám. Asi bychom měli začít. Všichni jsme připraveni, tak dobrá. Dámy a pánové, s vaším dovolením bych zahájil dnešní zasedání výboru. Jehož cílem bude především představení nového slovenského předsednictví. Jak vidíte, prezent, eh, delegaci předsednictví vede paní ministrině, která předseda radě. Za chvíli vás přivítám a teď ještě pár formálních záležitostí. Pokud vím, tak v souvislosti s nemocí paní poslankyně Jilit, tedy bod 10, výměna názoru o aktuálním stavu strany jednání týkajících se národních stropů pro některé znečišťující látky, směrnice o národních emisních stropech, bude přesunut na, 26, na 26. září. A doufám, že s touto změnou můžeme pořad jednání přijmout. Bod 2. Sdělení předsedy. Rád bych vás informoval, že na místo pana poslance Januše Vojčechovského, který získal velmi důležité místo v jiné instituci Evropské unie, nastoupí paní poslankyně Uršula Krupa, kterou velmi vítáme. Paní poslankyně Uršula Krupa eh, byla v letech 2004 až 2009 poslankyní takže vás velmi vítáme a přejeme vám příjemnou práci v našem výboru. Máte již velké zkušenosti s parlamentní prací a také se spoleháme na vaši aktivní práci. Vítejte tedy mezi námi. Dnes máme tlumočení do 21 jazyků. Výjimkou je estonština, malčtina a, a irština a zasedání bude vysíláno po internetu. Nyní máme schválení zápisu ze schůzí 24. května a 6. června. To probíhá podle běžných postupů. Jak jsem říkal, prvním obsažným bodem našeho zasedání bude výměna názorů eh, s paní předsedkyní Rady Evropské unie pro zemědělství, paní ministriní zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Gabrielou Matečnou. Většina z vás se pravděpodobně již setkala s paní ministriní, protože jsme už eh, také měli pracovní zasedání s koordinátory. Takže paní ministrině, velmi srdečně vás vítáme. A Spoleháme na to, že dojde k užitečné výměně názorů, že dostaneme možnost seznámit se s prioritami vašeho předsednictví. Také doufám, že se vyjádříte k řadě důležitých agent, které se v tuto chvíli projednávají. Zjednodušování SZP, budoucnosti SZP, trialog k ekologickému zemědělství a podobně. Například složitá situace na řadě zemědělských trhů. V pondělí budete předsedat eh, radě, na které pan komisař Hogan bude hovořit o situaci na trhu mléka. Pan komisař se bude účastnit další den zasedání výboru, takže to, čeho dosáhne rada, bude následně předáno jako informace i našemu výboru. Po vašem vystoupení si vezmou slovo koordinátoři. Tolik tedy konec mého dlouhého úvodu. Vemte si prosím slovo, ještě jednou vás vítáme a prosím, máte slovo. Dobrý den, prajem. Dobrý den. Eh, děkuji vám za milé přivítání. Úvodem eh, bych chtěla poděkovat eh, všem, kteří včera přijeli pozvání na malou pracovní snídani. Bylo to opravdu velmi užitečné z obou stran. Vy jste si eh, stručně vyslechli naše názory a já jsem zároveň eh, měla možnost eh, se s vámi setkat a vyslechnout si to, co zajímá vás, kdo jste zde v parlamentu. Proto dovolte, vážené dámy poslankyně a vážení poslanci, bych vám řekla, že Slovenská republika přebírá vedení v Evropské radě, v Evropské unii poprvé. Význam Evropského eh, parlamentu si velmi dobře uvědomujeme. Já osobně považuji práci s vámi, eh, paní poslankyně a paní poslanci, za zásadní. Eh, chceme hledat společně evropská řešení. Chceme, aby se jednalo o řešení, která budou prospěšná pro občany, pro zemědělce a pro zemědělské podniky v celé Unii. Společná zemědělská politika by nám měla pomoci vytvářet nová pracovní místa, eh, zvyšovat produktivitu i atraktivitu odvětví pro investory a eh, zároveň také zabezpečit generační výměnu. Výbor pro zemědělství je proto pro nás klíčovým partnerem. Slovenské předsednictví v Radě Evropské unii přebíráme v složitém období referendum Spojeného království, eh, farmáři, eh, kteří bojují s volatilitou na trhu, klimatické změny a stále trvající hospodářská krize. Máme zde i ruské embargo a negativní vývoj v odvětví eh, mléka, vepřového masa či v ovocnářském odvětví a v zelenině. Přestože v mlékárenském eh, průmyslu se eh, příchod krize po skončení kvot dal očekávat, tak eh, její intenzita a délka trvání mnohé zaskočila. Nástroje společné zemědělské politiky pomohly zmírnit její důsledky. Ukázalo se ale, o jak citlivou komoditu se jedná v případě mléka. Evropská unie musí své výrobce chránit, eh, protože jsou důležitou součástí venkova. Všichni jsme svědky toho, jak zemědělství citlivě reaguje na vnější vlivy. Zvýšená ochrana a intervence v tomto odvětví je proto na místě. My eh, jako předsednictví budeme sledovat eh, pozorně situaci na trhu Eh, se zemědělskými komoditami a budeme o tom jednat na půdě Rady ministrů. Rada eh, bude eh, hodnotit přijatá opatření na základě dostupných informací a prognóz. Dlouhodobě prosazujeme myšlenku, že potřebujeme společné evropské řešení, které by vycházelo ze zásady solidarity. Současná krize ukázala také na nedostatky fungování potravinového řetězce. Pro Slovensko je dlouhodobou prioritou spravedlivé nastavení vztahu v potravinovém eh, dodavatelském řetězci, jeho transparentnost a boj proti nekalým postupům. Slovenské předsednictví se bude proto zabývat otázkou eh, posílení postavení zemědělců v potravinovém potravinářském dodavatelském řetězci. Já vítám vaši nedávnou zprávu, kterou výrazně eh, jste podpořili eh, začátkem června na plénu. Ráda bych vám chtěla upřímně poděkovat za vaši výbornou práci a za obrovský podíl na eh, jejím úspěšném dokončení. Spolupracovat v, v globalizovaném světě se třetími zeměmi, to je věc potřebná. Nezbytná je též rovnováha liberalizace trhu a ochrana hodnot evropského zemědělství. Zemědělství je ve středobodu pozornosti mezinárodních jednání. Proto plánujeme poskytnout prostor na vyjádření se k přípravě a obsahu dohod o volném obchodě, tak jako například TTIP, eh, eh, umluva s Mercosur či eh, budoucí úmluvy s dalšími třetími zeměmi. Přijímání úmluv o volném obchodě musíme vnímat s ohledem na kritickou s ohledem na kritickou situaci v Evropě, protože v případě určitých komodit není už možné absorbovat více výrobků. A to je potřeba mít eh, stále na zřeteli při podpisu takovýchto smluv. Eh, co se týče zjednodušení společné zemědělské politiky, Slovensko se zaměří na oblasti, kde je nejvíce prostoru pro snížení administrativní zátěže, ať už z pohledu farmářů či z pohledu administrativních orgánů. Jsme přesvědčeni, že existence společné zemědělské politiky má uh, svoje uh, opodstatnění a může být smysluplnou odpovědí na budoucí výzvy, ať už se to týká udržitelnosti výroby, zabezpečení dodávek potravin či zachování eh, charakteru evropského zemědělství a venkova. Slovenské předsednictví naváže na práci nizozemského předsednictví eh, v rámci jednání návrhu nařízení o ekologické výrobě a o označení eh, biovýrobků. Cílem je zachovat důvěru spotřebitelů a výrobců biopotravin a také zjednodušit přechod farmářů na biozemědělskou výrobu. Odvětví ekologické výroby můžeme považovat za vlajkovou loď eh, evropského zemědělství který pro svůj rozvoj a zachování konkurenceschopnosti potřebuje správně nastavený a stabilní právní rámec. Dalším neméně důležitým bodem jsou lesy specifické postavení našeho předsednictví, eh, nebo specifické postavení v rámci našeho předsednictví mají právě lesy, protože lesy mohou významně přispět eh, k řešení současných globálních výzev. Změna klimatu, eh, ztráta biodiverzity a udržitelný rozvoj. Obecně. Co se týče evropských lesů a lesnicko, a lesnicko-dřevařský průmysl, tak na ně jsou stále kladeny velké požadavky a je to transformováno v různých politických a legislativních iniciativách, což pochází z různých odvětví. Chceme dosáhnout toho, aby agendě lesu byla věnována náležitá pozornost na radě a také vytvořit podmínky pro přijímání řešení na úrovni Evropské unie, které budou respektovat multifunkční úlohu lesů a mezinárodně definované rámce udržitelného obhospodařování lesů. Eh, v případě externích jednání eh, v rámci eh, vícestranných orgánů, jako je třeba Fórum OSN pro lesy nebo Výbor pro lesy v rámci FAO. Naší ambicí je v této oblasti dosáhnout eh, společnou pozici, která vymezí jednoznačný postoj Evropské unie, ale i jejich členských států, pokud jde o aktuální vývoj v mezinárodním dialogu o lesích. Eh, co se týče eh, veterinárního lékařství a bezpečnosti potravin, máme a budeme mít v našich aktivitách stále na zřeteli, aby veškerá platná a právě se vytvářející legislativa, aby byla uplatňována integrálně aplikována od stáje až po stůl. A v tomto kontextu je významný balíček dvou návrhů. Návrh o medikovaných krmivých a také návrh o veterinárních lécích. E, co se týče medikovaných e, krmiv, tak je naší Naším cílem ukončit technický přeskum dokumentu na úrovni Rady Evropské unie. Diskuze se nachází v poměrně pokročilé fázi a jsme si plně vědomi cíle, proč eh, byla vytvořena tato nová legislativa. Hlavní okruhy, které jsou ve středu zájmu Evropského parlamentu, je otázka i e, podávání medikovaných e, krmiv e, zvířatům. Musím ale podotknout, že úplné dokončení spisu bude záležet na závěru diskuze k návrhu o veterinárních lécích, který je úzce spojen s tímto návrhem. Komagry sice není předmětným Eh, výborem pro tento návrh, tak my si my eh, bereme na zřetel vaše stanoviska i pozměňovací návrhy na plenárním zasedání v březnu. Eh, spis, spis je komplexní, ale chceme být aktivní, ambiciozní a chceme výrazně pokročit v přeskumu návrhu s případným dokončením na úrovni rady. A v této souvislosti, dámy a pánové, bych chtěla připomenout náš cíl pracovat eh, na, v boji s antimikrobiální rezistencí. Zde se jedná o dlouhodobý proces a chceme dosáhnout toho, aby Evropská unie stanovila vysoké standardy pro ochranu zdraví lidí, ale i zdraví zvířat. Po návrhu nařízení o úředních kontrolách, kde Komagry Eh, také vydal svoje stanovisko. Včera proběhlo eh, hlasování ve výboru Envy s vyjádřením souhlasu. Eh, budeme pracovat na procedurálních postupech, tak aby po konečném hlasování v Evropském parlamentu a po souhlasu došlo ke zveřejnění nového předpisu co nejdříve. Máme před sebou i otázky eh, hodnocení současné situace nákaz ve chovu zvířat, eh, blaho zvířat, spolupráce s třetími zeměmi, eh, nastavení ekvivalencí v dovozu a vývozu do a z Evropské unie, ale také i otázka přístupu na trh diskuze, která se týká eh, boje s eh, potravinovými podvody, hodnocení zpráv Evropské komise, co se týče eh, obecného potravinového práva, ale také otázka kontrol a auditu ze strany Evropské komise v oblasti uplatňování legislativy Evropské unie. Chceme se také zaměřit na návrh nařízení o hnojivech, které eh, zpřístupní eh, trh v případě inovativních eh, hnojiv. Tento návrh je součástí balíčku o oběhové ekonomice a naším cílem je pokročit v jednání a přeskoumat možnosti na dosáhnutí všeobecného přístupu v Radě. A závěrem bych vás chtěla ujistit, že Rada pod vedením Slovenska bude hájit zájmy všech evropských farmářů mohu vás ujistit, že já osobně nejen u nás na Slovensku, ale i v rámci celé Evropské unie se budu snažit uh, hovořit ke všem občanům a říci jim, že zemědělství je odvětvím, které se eh, podílí velkou mírou na zdraví nás všech a že zemědělství je sektorem, které eh, nabízí pracovní příležitosti pro mnohé, hlavně v okrajových oblastech, a že zemědělství je odvětvím, které je schopno absorbovat mnoho inovací a že zemědělství je odvětvím, které je vystaveno klimatickým změnám, ale zároveň se může podílet na jejich zmírnění. Zemědělství je odvětvím, které má vliv na ráz naší krajiny a že zemědělství a lidé, kteří v něm pracují, si i v dalších letech zaslouží naši úctu, pomoc a pozornost. Ještě bych vás také chtěla ujistit o tom, že společně budeme hledat taková řešení, která přispějí ke stabilizaci tohoto odvětví. A závěrem bych chtěla citovat paní Marlene Temerman, která je nizozemskou političkou a lékařkou, kdy říká, že při těchto snahách nesmíme zapomenout na to, že politik je někdo, kdo spojuje eh, lidi pro dobro celé populace. Děkuji vám. Děkujeme, paní... Děkujeme mnohokrát, paní ministrině. za velmi komplexní, široké pojetí výzev, před kterými stojí vaše předsednictví a zemědělství jako odvětví. Nejprve dáme slovo koordinátorům, potom poslancům a poslankyním. Koordinátoři mají dvě minuty, poslanci a poslankyně po minutě. Do diskuse se přihlásilo mnoho osob. Koordinátoři již se setkali s paní ministriní, už se mohli vyjádřit, takže vás moc poprosím o ty dvě minuty. Pan poslanec Ges za skupinu FPP, e prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, eh, paní ministrině, paní eh, Matečná. Jsme rádi, že se zde s vámi znovu eh, setkáváme. Já bych vám chtěl popřát eh, mnoho úspěchů během vašeho předsednictví. Ehm, já bych nechtěl hovořit eh, příliš eh, dlouho. Já bych chtěl pohovořit o tom, že je potřeba, abychom jednali v oblasti návrhů, a které máme ještě před sebou. A my vás určitě podpoříme. Co se týče zahraničního obchodu, tak bych chtěl říci, že ve výboru pro zemědělství jsme většinou eh, se dohodli, že by se mělo pokračovat dále v jednání TTIPu. Eh, je to důležité pro zemědělství ale je důležité, abychom zachovali naše standardy pro ochranu spotřebitele a životní prostředí. Eh, v tom případě, pokud toto bude zachováno, nebudu mít žádné problémy s dalším vyjednáváním. Také se to týká uh, Jižní Koreji a 3000 uh, eh, tun, ale eh, také víte, že existují příležitosti, které máme v případě takovýchto dohod a týká se to taky Německa. Co se týče zjednodušení uh, zemědělské politiky, eh, ta vás určitě podpoříme. Uh, my jsme předložili mnoho návrhů, stejně tak uh, komisař, ale já si myslím, že je zde potřeba zmínit otázku delegovaných aktů. V případě některých otázek musíme změnit uh, základní právo. Máme určité otázky, které musíme změnit, pokud je o jednání s eh, radou. A některé věci je potřeba vyřešit. Potom, co se týče volatility zemědělských produktů, tak i zde je potřeba přistoupit ke změnám, například eh, systém eh, intervencí potřebujeme, aby byl rychlejší, abychom mohli rychleji reagovat. A jsou tady další věci, které bych chtěl projednat, ale vidím, že tady nejsou všichni ti, kteří bych chtěl a já bych nechtěl překročit čas, který mi vymezen. Ještě jednou vám přeji mnoho úspěchů a doufám, že budeme dobře spolupracovat. Děkujeme Děkuji mnohokrát. Měli jsme malý problém technický e, se stopkami, ale vešel jste se do své lhuty. Nyní má e, slovo pan Poslanec Tekaso, prosím. Fačo. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl popřát eh, mnoho úspěchů v práci paní ministrini. Jejíž ministerstvo přebírá předsednictví v rady v tak složitém období. Všichni jsme šokováni výsledkem eh, britského referenda v době, kdy narůstají nacionalistické tendence a šíří se. A zemědělství je takovým skvělým příkladem toho, jak prokázat, že potřebujeme mnohem více Evropy. Tedy vidíme, do jaké míry je opravdu zapotřebí té evropské intervence, jak jste ostatně sama zmínila v průběhu vašeho projevu. Potřebujeme více solidarity, protože všechny země platí za to, že se snižují ceny mléka. Nicméně eh, situace ve všech zemí, zemích není úplně stejná a pokud nebudeme mít opravdové evropské intervence, tak eh, ty ceny budou skákat ještě více. Máme tu ruské embargo, problémy s dovozem do Číny, ale ty problémy se trvávají a Evropská komise stále ještě nic nepřipravila. A já doufám, že v pondělí na zasedání Rady pro zemědělství a následně e, v úterý pan komisař Hogan představí nějaké konkrétní myšlenky, aby Evropa konečně mohla kráčet vpřed s opravdovými volbami Evropy pro Evropu, abychom věděli, co se tady v Evropě dělá. Co se týče zjednodušení SZP, tady souhlasím s paní ministriní, potřebujeme něco dělat, eh, takovou, takové zjednodušení, které nějak nepoškodí životní prostředí, nebude mít negativní dopady budeme mít takovou politiku, která bude méně složitá jak pro zemědělce, tak pro samotné členské státy. Já jsem přesvědčen, že je to možné, ale proto potřebujeme opravdovou silnou evropskou proevropskou iniciativu. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Deset vteřin předtím, než vám vyprší čas, tak zvednu to kladívko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já jsem chtěl poděkovat paní ministrini za velmi komplexní prezentaci zaměření priorit slovenského předsednictví. Jsem velice rád, že předsednictví dostává země, která patří do střední a východní Evropy a proto určitě rozumíte jako nikdo jiný eh, problematice zemědělství v těchto zemích. Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko mají na jednu stranu podobné problémy, například eh, velmi nízké ceny, to je způsobené několika důvody, hlavně ruským embargem, ale na řadě trhů. A kromě toho také máme daleko méně výhodné podmínky podpory zemědělství než západní Evropa. Eh, nižší přímé platby, například a právě proto naše zemědělství trpí velmi vážnými problémy a já věřím tomu, že, Pols, že slovenské předsednictví na to bude brát ohled a bude tlačit na Evropskou komisi, aby eh, předložila řešení, která budou výhodnější pro tyto země. Chtěl jsem se v této souvislosti zeptat, jak se díváte na postoj Evropské komise eh, při řešení problémů na trhu mléka, ovoce a zeleniny. Máte pocit, že to řešení opravdu zlepší situace na těchto trzích? A nakonec jsem se chtěl zeptat, jak se díváte na vyjednávání dohody s USA? Myslíte si, že tato dohoda je spíše výhodná, anebo že spíše ohrožuje evropské zemědělství? Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní poslankyně Beller. Paní ministrině, srdečně vám děkuji za to, že jste přišla mezi nás. Přeji vám eh, mnoho úspěchů během eh, předsednictví rady. Eh, máme před sebou velký úkol. Vy jste hovořila například o to, že jedním z bodem je společná zemědělská politika, kde je cílem odstranit administrativní zátěž, to je také cílem našeho výboru bylo učiněno mnoho v případě kontrol. Eh, cross eh, compliance je důležité toto opravdu eh, zjednodušit a potom pokud jde o tuto problematiku, tak je důležité, abychom dobře spolupracovali s radou. My jsme představili návrhy a já bych vás chtěla požádat, abyste je zapracovala a aby byly zrealizovány. Opravdu potřebujeme nutně zjednodušení Eh, co se týče eh, potravinářského eh, řetězce, to je věc, která je pro mě také velmi důležitá. A potom oblast lesnictví. My právě dnes diskutujeme o hlediscích biomasy v případě lesu. Jedná se o směrnici Natura 2000, což by mělo být zavedeno, i když přesto, že Eh, les eh, eh, už se 300 let udržitelně obhospodařuje. My nemůžeme akceptovat, aby se zde zasahovalo do našeho vlastnictví. Potom, co se týče nařízení o medikovaných krmiv, zde bych vás chtěla požádat, abyste tuto práci ukončila. To je pro nás také důležité, také se to týká otázky antibiotik. Eh, to je eh, velice důležité v oblasti imunity pro zvířata. Všichni víme, jak je to důležité. A co je pro mě rovněž důležité, je, aby eh, jste se také zabývali otázkou homeopatii. A potom, protože to je věc, která je velmi důležitá i pro německé zemědělce. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně Sanora. Prosím, máte dvě minuty. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní ministrině, ještě jednou a vám přeji pěkný den. Eh, vzhledem k tomu zasedání rady v pondělí bych tu chtěla Eh, nadnést eh, možnost, takový záměr, který by skončil s tou politikou, kterou tu eh, zažíváme, takové opouštění trhu. Takže v určité debatě, která proběhne ohledně mléčné krizi, bych chtěla, aby se opravdu začalo hovořit o veřejné, opravdové veřejné politice, která povede k snížení uh, produkce mléka v Evropě, aby se zavedly regulační mechanismy a aby se opět začalo hovořit o ceně, takové ceně, která pokryje náklady a odmění práci producentů a to by mělo být středobodem evropské politiky a pro mlékárenství a mělo by to platit pro veškerou produkci, protože ta krize, kterou zažíváme, vlastně vede k tomu, že ceny neumožňují zemědělcům žít z jejich práce. Také by se mělo hovořit o způsobech produkce, jak v mlékárenství, tak v ostatních odvětvích. A následně, co se týče mezinárodních trhů a konkrétně co se týče smlouvy s Kanadou CETA a smlouvy TTIP, tady bych chtěla říct si dvě věci. Za prvé, aby se eh, zahájila debata o neratifikaci CETY, protože je to proti demokracii, je to smlouva, která bude velice agresivní vůči evropským producentům a producentkám a, a stejně tak, aby se nahlíželo i na dohodu TTIP. A na závěr mám konkrétní otázku. Vy jste řekla, že SZP by měla být atraktivní pro dané odvětví. S tím souhlasíme, že by měla být atraktivní pro budoucí generace, s tím také souhlasíme, ale že také pro eh, investory, ale jaké investory máte na mysli a zda je to slučitelné s evropským zemědělstvím? Děkuji. Děkuji. Pan... Děkuji. Pan poslanec Hausling, prosím. Eh, my vás zde také chceme co nejsrdečně přivítat, přejeme vám hodně eh, úspěchů a doufáme, že eh, ekologické zemědělství bude vaší vlajkovou lodí a že zároveň to bude vlajkovou lodí celé Evropské unie. Důležité, abychom zde pokročili a také dosáhli výsledku v rámci třístranných jednání. My jsme ochotni zde v parlamentu přistoupit k kompromisu. Já jsem včera hovořil s, komisařem o této otázce. E, nacházíte se ve velmi komplikované situaci v současnosti. E, já si myslím, že také co se týče e, mlékárenského průmyslu, tak tady se jedná o to, aby se trhy dostaly do pořádku, abychom dosáhli rovnováhy na trzích. Eh, protože když tady eh, máme otázku nabídky a poptávky, když se toto dá do souladu, to neznamená, že se tímto stabilizují trhy. Eh, je to znamení, znak těch volatilních trhů, ale je důležité odstranění všech překážek. Já očekávám od summitu, který bude příští týden, výsledky pro zemědělce, kteří to očekávají, protože jinak dojde ke katastrofě já na rozdíl od mých eh, kolegů si nemyslím, eh, že se jedná o nějaké divadlo v případě kritiky ty typu ACT. Na základě ne studie eh, víme, že zvědělci nebudou vítězi z těchto jednání a pokud jde o kompetentního komisaře, tak Eh, bych chtěl eh, říci, že je důležité, abychom neobětovali zemědělství eh, ve prospěch těchto obchodních jednání. Zemědělství musí být vždy v popředí, to je naším úkolem a nesmíme, aby nás ostatní nějakým způsobem zahnali do kouta, protože liberalizace není úplně v zájmu zemědělců. Potom je důležité, že jste hovořili o tom, že musíme dosáhnout výsledků v oblasti medikovaných krv, krmiv. Je důležité také, aby se snížil podíl antibiotik, to je zcela eh, zásadním eh, cílem a eh, to se týká tedy celého balíčku medikovaných krmiv. Pan. Bez mikrofonu, bohužel. Děkuji mnohokrát a bohužel jsem nemohl na vaší snídani, nebyla to moje chyba. Jako britský europoslanec mě ani tak nejde o dlouhodobé aspekty společné zemědělské politiky, ale určité krátkodobé by mohly se objevit během vašeho předsednictví. A za prvé, rada, mám pocit, že klesla na kolena před eh, lobbysty eh, v oblasti pesticidů například glyfosát nechtěli na dalších 15 let schválit. Vy jste tam určitě byla a zajímalo by mě, jak se na to díváte vy, protože během nadcházejících 6 měsíců se může stát, že zelená lobby protlačí zákaz eh, těchto pesticidů a z toho jde na mě strach. Hovořila jste o ekologickém zemědělství, to může mít dopad na nás ve Velké Británii. V tom, co jste říkala, jsem viděl dva rozpory. Za prvé, Chápal jsem to tak, že více pravidel ekologického zemědělství zvýší konkurenceschopnost. Já si myslím, že to sníží konkurenceschopnost. A za druhé, pokud chcete, aby ekologické zemědělství bylo jednou z hlavních politik v Evropské unii, což tedy mně by přišlo divné, tak si myslím, že by šlo i proti tomu, že, Evro... že Evropská unie chce změnit světové počasí. Pokud budeme chtít ekologické zemědělství, tak nebudeme moci používat chemikálie a e, budeme stále muset více pěstovat a pěstovat, pěstovat a, předtím, než pan předseda e, začne e, zvedat to kladívko, který vás minule téměř praštil, tak já si budu muset přestat. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Já mám pocit, že zacházíte trochu daleko. Prosím, pan poslanec Zubar má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, paní ministrině, za vaši návštěvu. Mám pocit, že budete mít opravdu plný talíř. Situace v Evropě je složitá, především ve Francii, u všech typů produkce. Mléko, ovoce, zelenina, nekalá hospodářská soutěž, obiloviny. Velmi trpí tato odvětví Máme špatné počasí, přílišné horko, na druhou stranu sucha, potom zase záplavy a e, ty záplavy opravdu zničily téměř celou úrodu. Takže zemědělci e, musí snižovat produkci, kvalita jde také dolů. A potom máme také ruské embargo, budoucí transatlantická smlouva, která podle nás zrujnuje naše zemědělce. A v loňském roce 600 zemědělců spáchalo sebevraždu a myslím si, že tento počet půjde ještě nahoru. 14% francouzských zemědělců říkalo na začátku tohoto roku, že budou muset přestat eh, se svou prací. Někteří dokonce hovoří o 25% zemědělců, kteří budou muset jít ze zemědělství pryč. Takže tato situace je velmi závažná. A co chcete udělat pro to, abyste pomohli našim zemědělcům z této velmi dramatické situace? Bardzo děkuji. Děkuji. A nyní se dostáváme k jednominutovým projevům poslanců a poslankyní. Moc vás poprosím, abyste se drželi času. Paní poslankyně Kestinger na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrině, myslím si, že třeba uvítat to, že jste zmínila lesnictví eh, mezi vašimi prioritami. Za to vám konkrétně děkuji. My už jsme v tomto prvním půlroce čekali od komise nové návrhy, které by měly mít velké dopady právě na lesní, lesnictví, takže bych chtěla říci, že tu musíme rozlišovat mezi zeleným CO2 které se uvolňuje z, z, vlastně z toho oběhu v rostlinách a to škodlivé CO2, které vychází z podzemních ložisek a zůstává v atmosféře. A toto rozlišování nám často chybí, i když se tím zabývají mnozí experti, takže bych chtěl ale poprosit, aby v průběhu předsednictví, v průběhu vašich diskuzí hovořili o tomto, i o kritériích udržitelnosti pro biomasu, aby právě existovalo to jasné rozlišení mezi těma dvěma druhy, protože tím bychom učinili eh, medvědí službu zemědělství, pokud bychom to jaksi nerozlišovali. A Mm, ještě také čekáme na vyjádření výboru pro lesnictví. My jsme komisi několikrát žádali, aby předložila eh, návrhy o tom, jak bude pokračovat. A pak si myslím, že je důležité v oblasti lesnictví dodržovat subsidiaritu. Paní Garcia, jedna minuta. Děkuji, paní ministrině, děkuji, že jste se k nám dostavila. Já jsem vám naslouchala a zmínila jste důležitou věc, tedy tu, ten hodnotový řetězec, potravinový řetězec. Říkala jste, že je důležité ochraňovat zemědělce. Souhlasila byste s žádostí parlamentu o to, aby existovala nějaký legislativní text právě o tom potravinovém řetězci? A nyní tedy v červenci se blíží příští týden zasedání rady, kde se budou projednávat ta výjimečná opatření pro odvětví mléka. Takže souhlasila byste s navýšení těch uh, procent de minimis, jak navrhuje Španělsko či Francie, což je návrh, který by se tam měl předkládat. Uh, a aby se tato opatření podobná jako u mléka aplikovala i na, jiná, a na jiné oblasti, jako je třeba ovoce nebo maso? Děkuji. Děkuji, paní Děkuji mnohokrát. Paní poslankyně Agidara, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já vás také vítám, paní ministrině. Já jsem včera měla možnost účastnit se snídaně koordinátorů a také eh, na výboru pro rybolov. Eh, takže eh, máte za sebou hodně práce. Chtěla bych pohovořit stručně o několika věcech. Považuji za velmi důležité, jakým způsobem budeme přistupovat ke krizi a věci, které se rozhodnou na příští radě. Rozhodnutí, která padla v září, Eh, pokud jde o krizi v případě balíčků podpor, tak se nakonec ukázalo, že to bylo sila neúčinné. Eh, proto bychom neměli trvat na opatření tohoto druhu, ale měli bychom přistupovat ke skutečným problémům zemědělství. Potravinový řetězec je důležité opravdu zde e, situaci řešit, jak řekla kolegyně, na evropské úrovni. Co se týče vnitrostátních otázek, vnitrostátního řešení to e, v mé zemi není k ničemu. Co se týče obchodních dohod, e, já si myslím, že je důležité, aby tam byl eh, požadavek reciprocity. Je důležité, abychom eh, volali po reciprocitě eh, v dohodách se třetími zeměmi a závěrem bych chtěla říci, že já jsem s, s, pravodo, s pravodajkou pro medikovaná krmiva O medikovaných eh, krmivech eh, se tady eh, hovořilo v tomto výboru a také v případě veterinární oblasti. A doufám, že během tohoto semestru pokročíme jako předu v oba obla, oběch, ob, obou oblastech. Pan poslanec tam prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní ministrině. Já jsem si s velkým zájmem a pozorností vyslechl vaše vystoupení. A hovořím i za kolegyni McGuinness, která bohužel nemůže dnes dopoledne zde být a omlouvá se. Tedy vyslechli jsme si s velkým zájmem to, co jste říkala o potravinovém řetěz, potravinářském řetězci. A odhlasované usnesení je silné, stanovuje směr a kromě samotného fungování potravinářského trhu jsem chtěl ještě říct jednu věc. Rada ministrů a konec konců i my se musíme postarat o to, aby články smlouvy, které se konkrétně chystají, práva hospodářské soutěže zemědělství lépe uplatňovaly. Rozhodnutí po rozhodnutí vidíme, že eh, tato zásada od římsk- z římské smlouvy je spochybňována a dostáváme se k obecnému režimu eh, kvůli Evropské komisi. Konec konců zemědělství má svá specifika, tato specifika je potřeba respektovat. A nakonec jenom velmi stručně ještě dvě další věci. Za prvé k situaci trhu. <clears throat> Paní ministrině, já doufám, že se vám podaří a trochu opravdu energizovat naši radu ministrů, protože máme pocit, že rada už e, nemá skutečně chuť na evropskou politiku. Každý se stará o svoje. Pan poslanec Mato, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo, paní mistrině. Eh, krize je věc, kterou budete muset eh, řešit během předsednictví, ale tato krize je více znát v nejzálenějších regionech, jako na Kránských ostrovech, odkud pocházím. Vy máte nástroj, možná ho úplně neznáte. Jedná se o nástroj, který je zcela zásadní pro nejvzdálenější regiony a během eh, předsednictví eh, dojde k reformě tohoto nástroje. Já bych chtěl, abyste eh, to měla na zřeteli, protože tady to opravdu jde o hodně. Obchodní dohody je velice obtížné najít rovnováhu mezi obchodem a mezi zemědělství, protože já mám pocit, že vždy obětním beránkem je zemědělství. Třeba v případě Ekvádoru a také mám obavy ohledně banánů, pokud o evropské ehm, zemědělce v oblasti banánů. Potom Maroko, otázka rajčat, to nám ublížilo TTIP. Eh, ekologické zemědělství, my chceme, aby tady byla reciprocita, abychom žádali to též po třetích zemích, protože tyto země eh, mohou používat eh, látky, které nesmí používat zemědělci v nejvzdálenějších regionech. Nacházíme se v trialogu a je to výborná šance, abychom to změnili. Pan poslanec Rope, prosím, máte slovo. Iš tikrųjų, jūs apžvelgėt Děkuji mnohokrát. Paní ministrině, vy jste ve svém projevu uh, hovořila velmi komplexně, mám pocit, že ale existuje pár oblastí, které jsou opravdu v nouzové situaci a nemůžeme dále otálet. Za prvé je potřeba zajistit, aby naši zemědělci měli dostatečné příjmy, alespoň takové, které by jim pokryly výrobní náklady plus nějaký, alespoň tedy minimální zisk, aby byli schopni přežít. Dnešní ceny jsou v podstatě pod produkčními náklady, zbytek eh, částečně kompenzují subvence, ale ne úplně. Navíc existují zásadní rozdíly mezi úrovní přímých pladeb v různých členských státech. Možná by bylo dobré to změnit. Děkuji mnohokrát, pan poslanec Rebega, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážená paní ministrině. Slovensko se stalo předsednickou zemí Rady Evropské unie v době hluboké krize. A já bych rád zde zmínil jednu z těch krizi, která nastala mnoho času a mnoho zdrojů za poslední dva roky. Mám na mysli uprchlickou krizi. Je to zřejmě jeden z těch nejzávažnějších problémů, kterým čelíme a ještě eh, zřejmě budeme čelit. V poslední době Evropská unie nasměrovala mm, obrovské finanční prostředky na vyřešení této krize a řešení o kterém někteří eh, myslí, je, že by se měl změnit právě to zaměření některých prostředků z oblasti zemědělství na vyřešení této krize. Nemyslíte si, že tento pokus eh, znerovnovážit bude mít velké dopady na zemědělství? Děkuji, pan Nojčel, paní Nojčel. Nach dem Vorredner eh, Eh, tady eh, já bych eh, chtěla říci, že bych chtěla využít této příležitosti také. Zde byla zmíněna otázka uprchlíků, ale já bych se chtěla, paní ministrině, na vás obrátit s žádostí o pomoci, protože bylo slíbeno, že komise předloží studii k důsledkům dohody CETA a s Mercosurem a TTIP, protože jestliže budou tyto obchodní dohody podepsány, tak jaký jaký to bude mít eh, dopad, ty jednotlivé eh, dohody, ale i jako celek. Jaký to bude mít dopad na celou Evropu, protože státy Mercosuru eh, mm, chtějí vyvážet do Evropské unie výrobky, které jsou zajímavé velmi z hlediska zemědělství. Mm, je důležité, aby tato komise byla zaslána členským státům a je, je důležité, aby když se podepíše nějaká dohoda, eh, tak je důležité, eh, jaký dopad budou mít tyto tři dohody jako celek na členské státy. Proto bych vás chtěla konkrétně požádat, aby během eh, předsednictví rady, abyste tuto studii poskytla členským státům a poslancům. Pan poslanec Branen, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především hodně štěstí během vašeho předsednictví, paní ministrině. Za prvé chci přivítat vaši práci v oblasti nekalé hospodářské soutěže v dodavatelském řetězci. Pokračujte v tom, dívejme se také na otázku fair trade. Za druhé, ekologické zemědělství, jak říkáte, je hlavní projekt Evropské unie v zemědělství, to je v pořádku. Za třetí, jsem rád, že uznáváte, že lesnictví je na evropské úrovni stále důležitější. Produkce um, betonu eh, vede k 8% emisí CO2 a pokud tedy dřevo může nahradit alespoň částečně beton a ocel, tak to určitě může eh, na pomoci. A za čtvrté, prosím, nepodceňujte problematičnost stávajících zemědělských praktik v souvislosti s klimatickými změnami to, jak v tuto chvíli probíhá zemědělství, je základním přispěvatelem k klimatickým změnám. Ale pokud bude dobře nastaveno zemědělství, tak zase naopak může s klimatickými změnami pomoci bojovat. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrý den, paní ministrině. Já jsem si velmi pozorně vyslechla to, co jste říkala. Vy jste opět tedy hovořila o potřebě obnovit zemědělství a zajímalo by mě, jak se tedy stavíte k budoucnosti SZP, po roce 2020 v kontextu globální ekonomiky. Budeme potřebovat tuto novou politiku, potřebujeme, aby zemědělství bylo ekologi- ekonomicky životaschopné, ekologicky eh, zodpovědné. A potřebujeme také zajistit dobré a levné potraviny pro občany. Co se týče zjednodušování, tak já si myslím, že nejlepším zjednodušením je stabilita pravidel. Já bych chtěla položit otázku týkající se CITE v souvislosti tedy s výsledky referenda ve Spojeném království by mě zajímalo, jak to bude vypadat eh, s eh, hovězím eh, z Velké Británie. Pan poslanec Andrew, děkuji mnohokrát, pane předsedu, děkuji mnohokrát paní ministrině. Mám jenom velice rychlou otázku v návaznosti na to, co říkali kolegové. Hovořili jsme o krizi, především krizi v oblasti mléka a zajímalo by mne, jestli chcete provést eh, článek 202 eh, společného řízení trhu a jak to bude vypadat se snižováním objemu na trhu. A znova se dostávám k ekologickému zemědělství. Souhlasím s tím, co jste říkala, ale zajímalo by mě, jestli chcete, aby tato agenda byla dopracována ještě do konce vašeho mandátu. A jestli tedy navážete na eh, nizozemské předsednictví. Co se týče CETA, tak já si myslím, že tam existuje určité riziko. U hovězího masa je potřeba se na to dát pozor. Nemusí to jít stejně tak jako u ovcí. A zajímalo by mě, jestli e, se zabýváte i hodnocením tohoto aspektu rizika. Paní poslankyně Hojbuš, prosím. E, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrině. Bylo řečeno mnohé o mléku. Já bych ale chtěla e, zdůraznit, že v Německu v roce 2015 nám eh, chyběly příjmy ve výši 3,5 milionů a to jsou eh, částky, které eh, chybí v zemědělství. A já bych se chtěla zeptat, jestli jste ochotna dále podporovat Evropu v této oblasti. A potom další dotaz v oblasti udržitelného zemědělství. Vy jste o tom stručně pohovořila, že se jedná také o hnojiva a oblast inovací. Já bych chtěla vědět, eh, eh, jaké eh, inovace si představujete, třeba se to týká oblasti ovocnářství, nebo jaké máte úvahy v této oblasti? Pan poslanec Santos, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, Chci vám poděkovat za to, že jste se k nám dostavila a přeji vám, abyste měla velice úspěšné předsednické období. Nicméně stojí před námi mnoho výzvev Máme tu zapotřebí stanovit správné priority a přijmout konkrétní opatření, aby se dostala do rovnováhy pozice zemědělců v celém tom zemědělském a potravinářském řetězci. Potřebujeme opravdu důstojné ceny za zemědělské produkty, protože zemědělci nejvíce trpí těmi náklady na produkci. Je zapotřebí zamezit unilaterálním revizím zemědělských smluv Ehm, uznávám to, že si stanovujete jako prioritu v průběhu vašeho předsednictví právě obavu o to, jak se vyřeší otázky s mlékárenstvím průmyslem. Já pocházím z Azoru, od tamtud pochází 30 veškerého vyprodukovaného mléka v Portugalsku, nicméně ceny, které zemědělci dostávají, jsou zdaleka velice nízké na to, aby kompenzovali nezbytné technologie a pokryli náklady. Myslím si, že Evropa by měla obhajovat všechny zemědělce v Evropě, nejen některé, a měla by umět reagovat adekvátnějším způsobem. Takže já očekávám rozhodnutí z příštího zasedání rady, které proběhne v pondělí. Děkuji. Pan posel... Děkuji, pan poslanec Flanagan, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní ministrině, vy teď máte nejenom zastupovat své zemědělce, ale zemědělce po celé Evropské unii, nebo to, co z ní zůstane po Brexitu. A mě by zajímalo, jakým směrem se chcete ubírat ve vyjednáváních o přístupu na britský trh pro irské zemědělce a naopak. Irsko je totiž tady ve velmi těžké a jedinečné situaci v tom, že bude mít pozemní hranici se zemí, která nebude v EU. A zajímalo by mě, jak se na to budete dívat. Budete se dívat na zájmy všech zemědělců v EU, tedy Irska také, anebo se na to budete dívat tak, že pokud, nějaké, pokud někdo odejde z EU, tak prostě na to musí doplatit, tak aby to nikdo jiný neudělal, protože to by mělo velký dopad na nás jako členský stát EU. A zatím jsem to moc pozitivního neřekl, omlouvám se za to. Paní poslankyně Pětir, prosím. Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo, paní ministrině. Děkuji mnohokrát za vyjádření velmi dobře zvolených priorit od nekalých praktik až po lesnictví je to velmi dobře zvolený komplex. A zajímalo by mne, jestli se chystáte na hodnocení přínosu lesnictví v rámci boje s klimatickými změnami. Chtěl jsem využít této příležitosti a přivítat tady chorva- zástupce chorvatských lesníků, kteří také čekají na vaši odpověď. V zemědělství panuje krize, stojí nás to mnoho peněz. V Dubnu jsme eh, v Chorvatsku, Slovinsku, Rakousku měli obrovské problémy s počasím, eh, stálo nás to v podstatě miliony euro. Máte za to, že kvůli tedy nepříznivému počasí, následně ruskému embargu, by bylo dobré vytvořit nějaký zvláštní fond, který by mohl pomáhat evropským zemědělcům Rumunsko. E, děkuji. Mnohokrát za slovo, pane předsedo. Ještě jednou vás vítám, paní ministrině, a přeji vám hodně štěstí během vašeho předsednictví. Chci krátce hovořit o vnitřním trhu, kterým otřásají velké problémy. Všichni víme, že ruské embargo mělo zásadní negativní dopad na náš jednotný trh. Řada zemědělců a řada trhů obchodovala velmi s Ruskem, do určité míry e, jim nahradila ztráty Evropská komise, což je určitě dobře. Ale na druhou stranu produkce těchto farmářů se přelila do zemí, které neobchodují nutně přímo s Ruskem a to působilo řadu ekonomických problémů. Například v Rumunsku se prodává mléko za méně než za 10 centů za litr. Vepřové za 80 centů za kilo. Věřte mi, klidně se to zkontrolujte. Výrobní náklady na litr mléka jsou 18 centů a na kilo vepřového 1,18 euro u nás. Jak se to dá vyřešit? Děkuji, pan poslanec Nikolson, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé, úplně souhlasím s tím, co říkal pan Donta. Máme tady zásadní problém, o kterém hovořil dnes dopoledne. Vaše práce začala velmi dobře. Zemědělství potřebuje, abyste působili aktivně. Je potřeba, abyste nám pomohla. Abyste pomohla i Irsku. Mám jednu otázku. Pokud se nepletu, tak devět trialogů už proběhlo v oblasti ekologického zemědělství. S během dvou předsednictví. A zajímalo by mne, jak toto předsednictví se chce eh, vymotat se slepé uličky kvůli strukturálním rozdílům. Já mám pocit, že tento trialog nikam nevede a možná bychom prostě se toho měli vzdát. A ještě jsem chtěl říci panu Flanaganovi, že Spojené království zatím v Evropské unii pořád je. Někteří z nás pořád ještě neskočili přes palubu jako spousta ostatních. Ano, máte pravdu, pan poslanec Teram, prosím. Paní ministrině, Ultraliberalismus je nemocí Evropy. Je potřeba skončit tyto pokusy o úplně volný obchod, který oslabí naše zemědělce. Smlouvy o volném obchodu povedou k tomu, eh, že se sem bude dovážet špatná produkce a naše produkce bude méně chráněna je potřeba chránit naše značky, chránit svou identitu a chránit evropské dědictví, které je ohroženo těmito různými smlouvami. Zemědělství patří mezi národní dědictví, je to naše půda, kterou jsme zdědili, je to půda, na které se odvíjely naše dějiny a musíme ji prostě chránit. Jinak to dopadne tak, že i další země budou následovat Spojené království. To je k diskusi, pane poslanče. Nyní má slovo paní poslankyně mojí, prosím. Gentile ministro, onorevoli colleghi. La... Vážená paní ministrině, vážení kolegové, slovenské eh, předsednictví zahájilo svoji práci a myslím si, že vaše předsednictví bude naplněno významnými událostmi. Mám tady na mysli vyjednávání těch dohod o ekonomické spolupráci s Kanadou, se Spojenými státy. Tady bych chtěla připomenout, že je to jedna z priorit, která je pro náš výbor rozhodující a to jsou klonované potraviny. Já jsem spolu s pravodajkyní uh, a strana EPP se již vyjadřila v době, kdy se nám jedná o ochranu zdraví a potravinovou bezpečnost, eh, eh, tak je zapotřebí, aby trialog začal co nejdříve, abychom podpořili iniciativu parlamentu. To by byl významný signál ze strany slovenského předsednictví, kdyby bylo aktivní i v této věci aby celá legislativa skončila v průběhu vašeho mandátu. Já tímto tedy vyzývám slovenské předsednictví, aby tento můj požadavek vzal v úvahu a také já vám přeji mnoho úspěchu. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát. V zásadě vystoupilo dohromady zhruba 30 poslanců a poslankyň. Paní ministrině A teď bude vaše vystoupení, nesmíme zapomínat ale na to, že v půl jedenácté tisková konference, že ano. Paní ministrině, jestli je to možné, tak prosím odpovězte na položené otázky. Já, paní, paní poslankyně a paní poslankyně. Eh, Páni poslanci, paní poslankyně, eh, děkuji vám velice za eh, tyto vaše názory a chtěla bych odpovědět na vaše dotazy. Nejvíce jste se eh, ptali na situaci na trhu, eh, krize mléka, eh, pan De Castro, pan Kozmina, pan Rodriguez a mnozí další se na to ptali. Situace na trhu je opravdu velmi kritická a i když já ministriní nejsem příliš dlouho, tak těch tří rad, kterých jsem se zúčastnila, tak se právě touto situací na trhu zabývala. Tato složitá situace, ve které se nacházíme, si žádá mnoho efektivních řešení. A čím déle v tomto směru nic neděláme, tak tím více hospodářství ukončí svoji práci. Tak jako zde bylo řečeno, že se to stalo ve Francii, ale stane se to i na Slovensku a jinde. Příčinou krize je nerovnováha na trhu mezi nabídkou a poptávkou a také to souvisí s tím, že to nevyřeší problémy zemědělců. Nyní už se připravujeme na červencové zasedání rady, kde očekáváme nová opatření. Kromě toho eh, chceme eh, dále sledovat tuto situaci a věnovat eh, jí prostor mm, i na říjnovém, říjnovém zasedání a vždy, kdy to bude potřeba. Spolupráce s komisí E, v září připravujeme společné zasedání skupiny na vysoké úrovni e, Task Force pro mléko a chceme se právě zabývat zprávou o mléčném balíčku. E, pozitivně hodnotíme a potvrdujeme iniciativu komisaře na vyhledávání nových exportních možností pro evropské zemědělce a to je i také jeden z nástrojů na odstranění krize v tomto sektoru. 16. 9 eh, bude skupina na vysoké úrovni, uspořádá se konference o mléku a poskytneme eh, dlouhodobá řešení, protože krize eh, v oblasti mléka vyžaduje okamžitá řešení, ale též i v dlouhodobém horizontu, abychom mohli stabilizovat situaci nejenom letos, ale i do budoucnosti. Budeme se snažit vyvinout maximální úsilí a využít eh, všechna možná opatření na stabilizaci trhů a na zabezpečení spravedlivého postavení farmářů v dodavatelském řetězci. Jestliže zabezpečíme rovnoměrné rozdělení marže farmářům, to umožní eh, přiměřenou životní úroveň i e, těm, kteří nahradí současnou generaci farmářů. V každém případě zde na tomto místě chci říci, že v zemědělství všechno souvisí se vším, takže i krize mléka souvisí i s tím, co má slovenské předsednictví jako prioritu. A to je e, priorita e, postavení farmáře v dodavatelském řetězci. Další otázky, které zde padly, pokud je o sektor ovoce a zeleniny. E, toto budeme podrobně e, monitorovat. My si jsme vědomi, že tato krize se netýká pouze jen mléka, ale také i e, ovoce a zeleniny. Zde také hledáme řešení pro toto odvětví a komise se zavázala věnovat se výši cen pro stáhnutí výrobků z trhu nekalé obchodní praktiky. O tom, jakým způsobem budeme řešit postavení zemědělce v potravinovém řetězci, tak i zde na půdě eh, parlamentu se o tom diskutovalo i na půdě rady a já jsem ráda, že i tato zpráva, která byla přijata v plénu, eh, hlasovalo proto 600 poslanců, tak to je eh, impulzem i pro nás, eh, protože eh, to nám pomůže při řešení problému. Otázka postavení farmářů v obchodně potravinovém řetězci je pro nás nosným tématem. Zde bych chtěla říci, že na začátku slovenského předsednictví jsme k této otázce a Eh, uspořádali expertní konferenci a dokument z této konference předložíme ministrům na neformálním eh, setkání 11. až 13. 9. Tuto otázku chci také propojit, tedy ty závěry z konference, chci navázat na zprávu Eh, očekávanou skupiny Task Force a očekáváme, že v závěru našeho předsednictví se nám v této oblasti podaří přijmout závěry rady. Mnozí z vás se ptali na otázku mezinárodního obchodu. Je jasné, že zemědělství Eh, nabývá na významu v kontextu vyjednávání o volném obchodu. Mohu vám potvrdit, že tato otázka je mezi zemědělskými ministry věcí, o které se hodně diskutuje. Samozřejmě otvírání trhu, liberalizace obchodu je věc pozitivní. Ne nadarmo je Evropská unie největším vývozcem um, agropotravinových komodit na světě a existuje zde ještě velký potenciál. Mezinárodní obchod je velmi významný eh, zde v období krize, protože export může kompenzovat ztráty domácích producentů. Jednání s USA a zeměmi Mercosur bude rada bedlivě sledovat a mohu vás ujistit, že si opravdu přejeme, aby tyto dohody byly mimořádně vyvážené. Komise má jasný mandát, mohu říci, mají e, červenou linii, kterou nesmí překročit a naší společnou snahou je, aby v těchto dohodách e, zemědělství si nevytáhlo ten kratší e, konec, protože Zemědělství potřebuje zvláštní ochranu, a to především v oblasti citlivých komodit. E, pokud jde o USA a blok Mercosur, musíme přiznat, že jde o velmi konkurenceschopné celky, které mají jasné ofenzivní zájmy. A tak, jako i vám, tak nám jde o transparentní průběh jednání a nepřejeme si, aby zemědělství bylo obětováno s cílem získat výhody v jiných oblastech. V této souvislosti zde, myslím, padla otázka ohledně kumulativních národních dohod. Doufáme, že tyto kumulativní dopady bude komise zveřejňovat v září a budeme se touto zprávou určitě zabývat na radě v říjnu. A další zajímavá otázka, která zde padla, a už se, jste, myslím, dostali částečnou odpověď, tak to je Brexit. E, samozřejmě se k tomu chci vyjádřit, ale pokud vím, tak e, Británie je stále pořád eh, plnohodnotným členem Evropské unie a pokud tomu tak je, tak má stejná práva a povinnosti a takto budeme ke Spojenému království na radě přistupovat. Eh, další prioritou a v souvislosti s touto prioritou padlo hodně dotazů, to jsou lesy. Eh, paní Kosinger a jiní se dotkli lesů chci říci, že i na eh, včerejších eh, snídaních jsem byla upozorněna, že lesy nejsou otázkou, kterou bychom zde měli řešit, ale já si myslím, že naopak Evropská unie by měla být tým lídrem, který v globálním pohledu bude hovořit o udržitelnosti eh, hospodáření v lesích. V mezinárodním dialogu o lesích eh, chceme potvrdit pozici Evropské unie jako globálního lídra, protože udržitelnost v lesích velmi úzce souvisí s klimatickými změnami a s obsahem uhlíku. O tom se zde také často hovořilo. Během slovenského předsednictví budeme mít eh, eh, dvě významná setkání k problematice lesů, a to je Fórum organizace eh, Spojených národů pro lesy a Výbor pro lesnictví v rámci FAO. Naším prvořadým cílem bude připravit společná stanoviska, se kterými Evropská unie přijde na tato zasedání. Úlohem předsednictví bude zároveň prosazování těchto stanovisek v rámci těchto již zmíněných zasedání. Chceme se zaměřit také na očekávané návrhy komise, které mohou mít zásadní vliv na hospodaření v lesích Evropské unie. Za takovéto návrhy považujeme integraci sektoru využívání půdy LULUCF, eh, to jsou klimatické cíle EU, a potom otázku eh, trvalé udržitelnosti eh, biomasy, která se využívá pro energetické účely. V těchto případech se budeme zasazovat o řešení, která budou respektovat multifunkční úlohu lesů, mezinárodně definované rámce udržitelného obhospodařování lesů. Spolupráce s některými poslanci Evropského parlamentu a Evropským lesnickým institutem, tak chceme uspořádat eh, setkání ohledně úlohy lesů a eh, dřevařsko-lesnického komplexu v rámci plnění cílů pařížské eh, úmluvy. To by mělo být v listopadu v roce 2016 a tam vás všechny srdečně zvu. Eh, další eh, zajímavé téma, které zde bylo předneseno a které my také považujeme za zajímavé téma, eh, které musíme mít na zřeteli, to je společná zemědělská politika a její zjednodušení. Zjednodušení SZP to je téma, které je na agendě komise a rady přitomno již více než dva roky a my tomu budeme věnovat nezbytnou pozornost. Nicméně musím také říci, že to není téma, které zajímá jenom radu a komisi. Je to také téma, které především zajímá samotné zemědělce protože přílišná administrativa, to je to, co mnohým z nich svazuje ruce. Přílišná administrativa zvyšuje náklady zemědělcům a je to samozřejmě také to, co má dopad na položku nákladu a na výkyvy cen jednotlivých komodit. Bezprostředně po dokončení náročné reformy SZP zainteresované strany v čele s komisí si uvědomili, že i když ten nový evropský rámec pro zemědělství obecně obsahuje mnoho zajímavých prvků, tak při reformě ta některá pravidla se nastavily způsobem, který, jak jsem již zmínila, právě vede k velké administrativní zátěži na zemědělce. No a hodnotit nyní tento nový rámec, to je podle mého názoru a možná i podle vašeho názoru velice předčasné. My ale podporujeme to zaměření komise na novelizaci té části legislativy, která způsobuje zemědělcům právě největší potíže. My tento proces budeme sledovat a jsme připraveni komisi poskytnout eh, spolupráci eh, v průběhu jakýchkoliv snah o zjednodušení. Každopádně s tímto ale souvisí i greening a opatření pro greening. Tady nemůžeme jednoznačně po roku implementace greeningu říct, že greening by nebyl efektivní. My si musíme počkat na jeho dopady, protože Příroda je právě tou, kdo nedokáže po jednom roce říct, zda naše snahy v této oblasti byly nebo nebyly pozitivní. No a právě proto hospodaření na půdě, zachování biodiverzity a implementace greeningu tomuto mimořádně napomáhají. Potenciál greeningu je velice, velice vysoký, pokud se využije naplno. Závisí to z velké míry od toho, jak se v jednotlivých zemích Unie greening uplatňuje. My se sice můžeme nyní bavit o způsobu, jak se tyto cíle naplňují, ale prostor na zjednodušení implementace greeningu tu bez pochyby je. Nicméně ideový základ greeningu bychom neměli spochybňovat. A jak jsem eh, také již zmínila, tady v tomto my budeme poskytovat velkou oporu komisi v jakýchkoliv snahách o zjednodušení i tohoto opatření. Dalším takovým významným tématem které trápí mnohé zemědělce a kde mají velká očekávání a zazněly tu otázky. To je to ekologické zemědělství. Samotný pan zpravodaj Hojzling eh, položil vložil do tohoto tématu své poznatky a položil eh, dotazy. Samozřejmě, že naše předsednictví bude pokračovat v práci nizozemského předsednictví Tady chci uvítat tu plodnou spolupráci, která se projevila právě v této tématice mezi komisí a Evropským parlamentem. Myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku a budeme se snažit eh, v, právě v této věci pokročit dál. Nyní jsme ve fázi takové, kdy se věč, větší část nařízení proskoumal buď na technické úrovni nebo v trialozích. My víme, že se jedná o politicky citlivé téma. Pozice rady se ale v mnohých bodech přibližují pozicím parlamentu. Dovolte mi ale připomenout, že také eh, je to velice technické téma a proto je důležité ta jednotlivá ustanovení velice pozorně prostudovat a pouze tehdy můžeme dosáhnout dobrého znění textu, které, který bude přínosný pro veškeré odvětví tady eh, v této věci je důležité, abychom spolupracovali s delegacemi a společně zanalizovali veškeré výsledky, kterých dosud bylo dosaženo. A naším cílem by mělo být objasnit, jaké budou další kroky. A chtěla bych vás ujistit, že jsme připraveni pokračovat v práci. Naším cílem je dokončit právě práci eh, v této věci. Došlo také k neformálním technickým setkáním v přátelské atmosféře, takže vyjadřuji naději, že vzájemná spolupráce um, že z ní vzejdou velice pozitivní závěry. No a doufám, že jsem nyní zodpověděla na všechny otázky. Pane předsedo, doufám, že se mi to podařilo alespoň tak nějak globálně zareagovat na všechno to, co trápí nejen vás tady v parlamentu, ale i na radě a, na komisi. A zároveň chci říci, že doufám, že ta naše práce povede k tomu, aby se situace zemědělců zjednodušila. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Děkuji mnohokrát, paní ministrině, za to, že jste odpověděla na naše otázky a naznačila směr činnosti vašeho předsednictví. Ještě jednou za to děkuji. Vidíte, že vás zde poslanci a poslankyně vnímají s velkými sympatiemi. Ještě jednou děkuji za prezentaci a věřím, že nás čeká velmi dobrá spolupráce během celého vašeho předsednictví. Bude to těžké předsednictví, ale těžká předsednictví jsou většinou zajímavá předsednictví, že ano? Přeji tedy vám a vašemu kolektivu příjemnou dovolenou. Určitě tedy bude částečně pracovní, ale snad se tam najdete i chvilku na to, abyste si odpočali. Takže přeji vám příjemné odpočinutí, a budu se těšit na další zajímavé kontakty. Jmenem nás všech děkuji paní ministrini, která nyní odejde na tiskovou konferenci a poprosím pana prvního místopředsedu, aby uvedl další bod.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 pokračovat v tomto zasedání. Především žádám francouzský tým, který je u dveří, aby se usadil. Très bien výborně. Nyní nás čeká pátý bod na pořadu jednání, tedy prezentace studie tematické sekce na téma programy provádějící politiku rozvoje venkova v období 2015 až 2020. My jsme požádali o vypracování této studie týkající se těchto programů, která se zabývá volbami realizovanými v regionech a členských státech při přípravě programu rozvoje venkova na toto období. A ta studie se také e, zabývá volbami z předchozího období, tedy 2007 až 2013, a dívá se na několik prvků a dochází k závěrům o budoucnosti společné zemědělské politiky. Vystoupí paní Janet Dwyer, která pracuje na univerzitě Gloucestershire Spojeného království a pan Francesco Mantino CE, CREA Itálie. Než vám dám slovo, tak vám řeknu, že máte 20 minut, o které se musíte podělit. Já vím, že to není moc dlouho, ale co se dá dělat. A potom proběhne diskuse, na kterou máme cirka 40 minut. A budete tedy moci, páni poslanci a poslankyně, reagovat na vystoupení. Dostane také možnost vystoupit Evropská komise Pan Aldo Longo zastupuje generální ředitelství pro zemědělství Evropské komise. Takže dám vám slovo. Možná jako první vystoupí paní Dwyer. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a přeji všem, dámy a pánové, dobré dopoledne. Děkuji vám za příležitost předložit vám dnes tuto zprávu. Je to pouze první pohled na volby, které členské státy a regiony učinily v některých členských státech při nové politice rozvoje venkova, která tedy bude působit do roku 2020. Nejprve ke struktuře mé prezentace. Nejprve vás krátce uvedu do kontextu a přístupu, kterého jsme si zvolili, a potom se podívám na hlavní zjištění. Mění se evropský rámec, mění se nařízení, mění se regulační prostředí a to nám umožní lépe pochopit určité e, tendence, které vidíme v nových programech rozvoje venkova. My se snažíme pochopit volby, které jsme zaznamenali e, a co za nimi stojí. Srovnali jsme plány v novém období a stávající vzory výdajů za staré období a snažili jsme se tedy takto zjistit, do jaké míry se tyto programy mění. A potom se podíváme trochu podrobněji na důvody některých těchto zjištěných změn. Takže cílem této studie, tak jak nám ho zadal zemědělský výbor, bylo srovnat volby, které učinili členské státy Evropské unie. Tedy opravdu jde o volby, nejenom o data, a snažit se tak pochopit, proč členské státy a regiony se rozhodly stanovit si určité priority a ne jiné. Dále jsme se snažili zjistit, eh, jak se můžeme poučit z předchozí zkušeností v této oblasti. A snažili jsme se i také určitý výhled, snažili jsme se zjistit, jestli tyto volby a důvody za nimi stojící by byly relevantní pro další reformu SZP po konci programovacího období. Začne se o tom hovořit už v roce 2018. Chci říci, že to byla týmová práce, kterou sice vedlo Spojené království, ale naším hlavním partnerem byla Itálie, tam jsme měli CREA, také Tunen Institut v Německu, který má velké zkušenosti s regionálním přístupem k rozvoji venkova. INRA, kolegové z Dijonu, z Francie, kteří eh, opět velmi působí v oblasti a rozvoje venkova a Red to Red, konzultační firma ze, ze Španělska. Analyzovali jsme rozpočtové příděly a také dohody o partnerství, prostřednictvím kterých členské státy měly zajistit koherentnost programu rozvoje venkova s finančními programy hlavních dalších fondů, tedy sociální fond, fond pro rybolov například a fond soudržnosti. Dívali jsme se na plány výdajů a srovnávali staré a nové období. Dívali jsme se na národní plány u všech 28 členských států a především podrobně jsme se zabývali těmi členskými státy, které mají hodně regionálních programů. A snažili jsme se zjistit, do jaké míry tendence zaznamenané na evropské úrovni a se projevily i na regionální úrovni v těchto členských státech. Také jsme žádali odborníky o kvalitativní informace, odborníky, se kterými pracujeme už řadu let ve všech 28 členských státech. Žádali jsme, aby se vyjádřili na vyjádřili o hlavních důvodech změn, hracích motorech změn a, a vyjádřili se také o hlavních prioritách, které uvidíme v nových programech. Když se podíváme na politický rámec, máme tedy nová pravidla, nové prováděcí nařízení, novou politickou podporu. Není to dramatická změna oproti minulé situaci, není to radikální změna, je to spíše jakýsi posun. Rozvoj venkova se stále více dostává do společné zemědělské politiky a nastavuje si koherentnější rámec veškerého evropského financování. S tím, že členské státy se mají více zamýšlet nad tím, jak využívat tyto fondy kombinovaně, tak aby se vzájemně doplňovaly. To se příliš nezdůrazňovalo během předchozího programačního období. Také jsme zaznamenali posun od třech hlavních os programování rozvoje venkova, s tím, že ta čtvrtá byla líder, ke strategičtějšímu přístupu, který se soustředuje na šest společných priorit. To vysílá signál členským státům, že je potřeba se více zaměřovat na to, co potřebují a jak ty potřeby naplnit při a, práci na těchto prioritách. Politický kontext nových programů byl složitý. Kvůli hospodářské krizi která vedla k tomu, že se snížily dostupné prostředky pro zemědělskou politiku. Nicméně, když se vyjednávaly tyto reformy, tak vznikl určitý prostor manévrovací, v rámci kterého si členské státy můžou rozhodnout, jak budou na danou situaci reagovat. A my jsme se snažili analyzovat, jak ty prostředky, které původně byly, které původně byly věnovány do rozvoje venkova, sice byly nižší, ale protože členské státy mohly přesouvat do určité míry prostředky mezi prvním a druhým pilířem při jejich distribuci a při rozhodování o spolufinancování a národním financování nad rámec spolufinancování a zjistili jsme, že programy rozvoje venkova ve současných cenách jsou o trochu vyšší v součtu než v předchozím eh, programovacím období. Ale když se podíváme na to, jak se financovalo v členských státech, tak tam zhledáme zásadní změny. V některých členských státech to financování bylo nižší, v jiných vyšší. A to mělo vliv i na politické volby, které činili. Například když máme země, kde se zásadně osekaly rozpočty, tak to pochopitelně mělo vliv na to, jak přistupují k programování a daleko více se zacelovaly na nějaké oblasti. Zatímco ti, kteří měli více peněz, najednou byli ambicioznější ve svých cílech. To, to asi nikoho nepřekvapí. Když se podíváme na nové prvky z pravidel, tak eh, ano, jsou tam překryvy s předchozím nařízením, ale více se zdůrazňuje spolupráce a snaha vytvářet kolaborativní programy a projekty, které možná budou mít větší dopad než jiné projekty v minulosti. A také tyto programy se více soustředují na inovaci prostřednictvím evropských inovačních partnerství. Cílem je, aby zemědělci intenzivněji spolupracovali s výzkumnými pracovištmi, a aby zemědělství do budoucnosti bylo více trvalé, udržitelné a odolné. Některá opatření byla stažena, například eh, předbě- předčasné odchody do důchodu. A zvláštní opatření z minulého programovačního období, které měly především pomoci přístupu členských států, přístupujícím členským státům z roku 2004 a 2007 již také skončily, protože jak si naplnili svůj účel. Kromě toho je také potřeba říci, že přestože ten rámec zavádí daleko větší flexibilitu pro členské státy, v tom smyslu tedy, jak strategicky můžou reagovat na své potřeby a priority, tak eh, Mechanismy, které podporují tuto flexibilitu, jsou stále složitější. K tomu se ještě dostaneme v druhé polovině mé prezentace, Mělo to totiž zásadní vliv na učiněné, učiněná rozhodnutí, učiněné volby. Když se tedy podíváme na změny ve zdrojích, tak zde uvidíme finanční změny mezi starým a novým obdobím, a to u pilíře 1 i pilíře 2 SZP. Jak vidíme, v některých členských státech došlo navýšení rozpočtu pro rozvoj venkova zatímco se snížily přímé platby v rámci prvního pilíře společné zemědělské politiky a to také potom ovlivnilo učiněné volby. Zatímco v jiných členských státech došlo k navýšení prostředků obou pilířů, u těch potom byly další, kde se navýšily pouze přímé platby, anebo jenom platby zase na rozvoj venkova. A potom bylo pár zemí, které zaznamenaly zásadní pokles u obou pilířů. A to jsou všechno věci, které jsou důležité pro volby, o kterých budeme nyní hovořit. Navíc od samého začátku ty výdaje nebyly stejné. Třeba když srovnáváme relativní intenzitu výdajů, buď to na základě rozlohy každé země, anebo počtu pracujících v zemědělství, tak z těchto map uvidíme, že eh, tendence intenzity výdajů jsou jiné. A má to historické důvody do určité míry. Třeba tak, jak se nastavili politiku při vstupu do Evropské unie. To má na to vliv stejně tak jako stávající politika. Pokaždé, když se obnovují změny, tedy, eh, programy, tedy dochází k určitým změnám. Teď, když se podíváme na nové programy a jejich priority, máme tam šest strategických priorit stanovených z evropské úrovně. A pouze pět z nich jsou oblasti, které dostávají zdroje. Výměna znalo, informací a znalostí, to je tedy priorita, která se programuje prostřednictvím jiných priorit. Takže školení, poradenská činnost a zvyšování povědomí, to může být součástí jednoho z těch dalších pěti cílů z této mapy vidíme jednak objem prostředků ve všech členských státech, ale také relativní přidělování těchto prostředků na jednotlivé priority. A vidíme už tady určité rozdíly mezi jednotlivými částmi Evropy. Abych to zjednodušila. Na této mapě vidíme, že na severu a na západě, tedy Spojené království, Irsko a skandinávské země, velmi zdůrazňují životní prostředí. To je klíčová politika programu rozvoje venkova v těchto zemích. Zatímco v zemích jako Bulharsko nebo Rumunsko a také na východě a severu Německa se hodně soustředují na rozvoj venkova v širším slova smyslu. Ve smyslu třeba boje s nezaměstnaností, sociálním vyloučením a obecně sociálními problémy. Některé členské státy dávají velkou prioritu konkurenceschopnosti eh, hospodářství v zemědělství. Platí to třeba pro, Pol- pro Polsko a některé baltské země. Je to také velkou prioritou v Portugalsku a v pár dalších zemích. Zemědělství odolné proti klimatickým změnám, to je další priorita. A potravinářský řetězec a hodnocení a řízení rizika, eh, to jsou asi méně zastoupeny obecně v EU cíle, nicméně klimatické cíle se dostávají mezi priority v některých jižních státech a má to své důvody, třeba ve Španělsku nebo v Portugalsku nebo na Maltě. Tam poměrně velká část těchto opatření jde právě do klimatických změn. Hodnocení rizika a e, řízení potravinového řetězce, to je velká priorita v Itálii, pracuje se na ní velmi dlouho, je to prostě pro ně důležitá oblast. Teď, když se podíváme na regionální úroveň, na země, které mají řadu regionálních programů, tak tady vidíme podobné tendence. Tato mapa pochází z eh, ústavu Tynen a trochu jinak klasifikuje opatření. Tedy neodkazuje jenom k těm strategickým prioritám, ale dívá se přímo na jejich účely v regionálním kontextu. Vidíme tady podobné rozdíly které spočívají v tom, že v jižních spolkových zemích se více soustředují na životní prostředí, zatímco na severu a na východu se více soustředují na a, širší na a, rozvoj venkova v širším slova smyslu. Teď, když se podíváme na to, jaká se volily opatření v těchto nových programech, tak vidíme, že členské státy více prostředků věnují na méně opatření oproti tedy minulému stavu. Jakoby se zamysle, zamýšleli nad tím, co se podařilo a co se nepodařilo v minulosti a chtějí se spíše soustředit na pár programů, které jsou pro ně důležité. A z tohoto grafu vyplývá, jak jsou tyto priority stanovovány ve všech 28 členských státech. Fyzické investice, to byla dříve součást konkurenceschopnosti zemědělství, mají, eh, je tedy opatření, kde se investuje nejvíce peněz a těsně za ním jsou opatření, které mají ekologické cíle. Takže třeba eh, oblasti, které čelí přírodním problémům a pomoc v agri environmentální klimatické oblasti. A tyto tři opatření v podstatě představují 50 peněz, které byly investovány v rámci těchto programů. Ve zprávě uvidíte, že jsme se zabývali eh, podobnými trendy ve všech členských státech, tedy nejenom na evropské úrovni. Podívejme se teď na to, jak mezi starým a novým obdobím se různě rozdělují peníze. Ta tři hlavní opatření a jsou přítomna v obou obdobích. A ano, došlo sice ke snížení součtu, ale to je e, důvodem celkového snížení prostředků, které jsou k dispozici. Vidíme zásadní snížení investice do lesů, zásadní snížení investic do opatření v rozvoji venkova v širším slova smyslu, které jsme viděli v předchozím období. Na druhou stranu zase vidíme zásadní nárůst financování do programu LEADER, a to částečně proto, že během nového nařízení nové členské státy musí jít do toho dát 5%, zatímco v předchozím období to byly 3%. Zatímco u starých členských států to bylo 5% ve starém i v novém období. Hodnocení rizik, řízení rizika, tam se navýšily prostředky, protože v minulosti to spadalo do prvního pilíře společné zemědělské politiky. Opatření 16, spolupráce, tam máme řadu možností a velmi se to podporuje v novém rámci i to bylo přijímáno poměrně pozitivně. Dále jsme se zabývali změnami mezi starým a novým obdobím a snažili jsme se zjistit, do jaké míry na úrovni členských států jsou tyto změny významné, anebo jestli se lidé víceméně drží předchozí praxe. A z této tabulky velice rychle vidíme, kde existuje stejná situace v obou obdobích a kde ne. Růžově tady máme změny, kde se strategie příliš nezměnila. E, přidělování zdrojů tady mezi těmito dvěma obdobími. Zatímco zeleně máme vybarvené země, které spíše přecházejí k ekologickým cílům a oranžově máme těch pár členských států, které se ubírají opačným směrem, tedy méně peněz do ekologických opatření a více do konkurenceschopnosti a rozvoje venkova v širším slova smyslu. Moc se to nemění, mění se to částečně a tam, kde se to mění, je to zajímavé. Hmm, a to samé jsme provedli i na regionální úrovni v zemích, eh, kde mají mnoho regionálních programů, takže to je podobná tabulka i pro regiony například v Itálii, kde se zase projevuje mnoho v té střední oblasti. Ta růžová místečka se příliš nezměnila, ale kde napak byly změny, eh, to se, tam byly velké změny eh, ve srovnání s tím, jak si stanovili priority a samozřejmě životní prostředí bylo vyšší prioritou než v minulosti. A když se zaměříme na regionální RDP pro ty členské státy, ve kterých proběhla ta detailní analýza, tak ty vzorce jsou obdobné, jako vidíme vlastně na evropské úrovni. Ale a, tak to můžeme pochopit takové, také ty důvody, protože tu máme podrobnější informace. A hovořili jsme tedy o těch důvodech pro některé z, změny a v Itálii i v Německu jsme zaznamenali to, že tam, kde regiony měly jasné potřeby pro ekonomický růst a snižování nezaměstnanosti, tak ta strategie je více spíš o širších investicích do ekonomiky, zatímco ve Španělsku to byla uvědomělá volba, a tam eh, zaznamenali velké ekonomické problémy takže tam byly investice eh, do zemědělci. Takže to jsou různé možné reakce v různých zemích. Dál jsme také zaznamenali určité reakce, co se týče kombinace komplexnosti nových nařízení, a toho dojmu mezi některými, řekněme, bohatšími regiony, že třeba něco dělat takovým komplikovanějším způsobem prostřednictvím velkých výzev. Takže v Německu experti z jednoho institutu nám vysvětlili, že některá ta opatření už nejsou na programech v těch rozvojových programech, podobně jako státní podpory, protože orgány eh, došly k závěru, že je příliš složité dělat ty velké komplexní záležitosti přes nějaké evropské programy, že je to těžko proveditelné, vystačili si s národními programy. To si myslím, že je důležitá věc. Ve Francii naopak eh, Eh, kde mají více zdrojů, tak tam mají více závazků, jasně vkládat tyto zdroje do těch programů, tedy jsou tam vyšší míry financování, aby mohli něco provést. V Itálii je zase zajímavé nahlížet na to, jak některé severní regiony Itálie inovují já jsem hovořila o těch strategických prioritách a v Itálii je to hodně za, zaměřeno na ta opatření do potravinového řetězce plus nová a opatření pro spolupráci a to je podle našeho názoru velice zajímavé. Pak jsme se snažili zaměřit na to, jak srovnat na evropské úrovni ty eh, zdroje, které jaksi odpovídají potřebám. Je to samozřejmě velice zjednodušené, ehm, takže, ale i tak na to můžeme nahlížet jako na určitého ukazatele na evropské úrovni. Takže co se týče priorit členských států, ehm, tady vyplývá to, že lidé, kteří jsou ohroženi chudobou a sociální exkluzí, na evropské úrovni, tak eh, v dané oblasti jsme měli tedy i evropské programy s prioritami pro sociální exkluzi a myslím si, že je tu tedy pozitivní výsledek, že tedy ty země, které měly největší potřeby pro programování právě pro tuto prioritu, tam se to splnilo. Když se podíváme na jiné priority, tam to není tak jasně zaznamenatelné to propojení a mm, myslím si, že tam samozřejmě byly i jiné kontextuální důvody, ale to byl takový pokus prostě se zaměřit na tu relativní e, významnost těch chráněných e, oblastí a pak přidělování prostředků podle jednotlivých e, priorit v oblasti životního prostředí. Takže čím chráněnější je ta oblast, tím méně prostředků se vynakládá na životní prostředí. Zřejmě je to tedy jasná logická uvaha, která k tomu vede. A pak, co se týče upřednostňování konkurenceschopnosti na evropské úrovni, tady jsme nezaznamenali žádné propojení, takže zřejmě tady eh, to, co určuje udělování prostředku, bude zřejmě něčím jiným než eh, nějaký obecný obecné propojení, obecný přehled na základě potřeb. Myslím si, že i ten potenciál je třeba brát eh, v potaz v tomto kontextu. Pak e, na závěr ještě několik e, e, slov. Já bych samozřejmě byla ráda, kdybyste si přečetli ty závěry ve zprávě, tam je to všechno více dopodrobna sepsáno. Obecně mohu říci, že tedy ta reakce na ten nový rámec, nové programové období, Eh, byla, řekněme, konzervativní, prostě členské státy spíše pokračovaly v tom zaběhnutém módu z minula. Co se týče těch opatření eh, vynaložených, tak eh, se tu snižovaly výdaje, to znamená, docházelo k větší míře konsolidace rozdělovat jaksi prostředky do více programů. A pak to byly i nové způsoby využívání a financování SZP i na širší oblasti rozvoje, to znamená v některých No, z některých nových programů je lídr jediným, který vlastně se používá na uh, i ten uh, regionální rozvoj a zabývá se taky životním prostředím. Nové nařízení komise nabízí také nové nástroje. Já jsem zmínila risk management a pak také možnost eh, využívání podprogramů pro určité konkrétní oblasti a také možnost využívat vůbec poprvé finanční nástroje. Mezi těmi novými volbami jen málo z nich bylo, řekněme, eh, oblíbených eh, v připravování těch programů opatření pro spolupráce, to je výjimka, k které se přistoupilo, užilo i celá řada členských států. Zase jsme toto opatření analyzovali i v naší zprávě. Risk management nebyl příliš využíván, tematické programy také ne, protože to byl zase, řekněme, další úroveň té byrokracie v už tak složitém programování. A když jsme se zaměřili Eh, na ten kontext v členských státech, eh, na ty nějaké hybné síly, tak eh, z toho vyplynulo, že se ponaučili z minulosti, z toho, co fungovalo, co se snadno řídí, co je naopak složité. Pak tu byl jasný dopad také ekonomické krize a stejně tak, jak jeden z předřečníků zmínil, také události těch extrémních výkyvů počasí, jak už to dopady klimatických změn, také ovlivnilo stanovování priorit do budoucna. Také jsme si vyslechli, že i komise hodně ovlivňovala programy, zejména co se týče zajištění toho, že budou brát v potaz a budou zapracovávat právě na těch reakcích na environmentální otázky a v některých zemích byli vlivní také lobbysté. Takže e, byla tu zřejmá větší míra koordinace ve financování mezi těmi opatřeními pro zemědělství a venkovský rozvoj. A také inovativní, zajímavá opatření v těch programech, v konkrétních oblastech se objevila. Tady bych eh, chtěla zmínit využívání toho opatření 16 pro spolupráci. Samozřejmě ještě je předčasné tady vyvozovat nějaké závěry, budeme muset vyčkat nějaké 2-3 roky až zjistíme, zda opravdu toto vedlo k opravdovým inovacím v terénu. Ale určitě celý ten řetězec je zajímavý a můžeme se tedy dál věnovat tomu italskému regionu, abychom zjistili, jaký je výsledek. Obecně mohu říci, že komise se snažila tímto nařízením vytvořit něco, co bude adaptabilní na ty místní podmínky, a umožní větší strategický náhled eh, nákladově efektivní využívání zdrojů, ale zároveň vytvořili rámec, který je opravdu hodně komplexní, jak co se týče přípravy programu, tak eh, následné implementaci, monitoring a reporting. Takže mohu říci, že tu určitá obava, že pokud eh, to ovlivní přípravu těch nadcházejících programů, tak by to do určité míry mohlo narušit dosažení opravdového e, výsledku těch e, fondů. Pokud tedy příslušné orgány budou mít e, nějakou snahu odklánět prostředky do těch regionů, kde to jejich vynakládání je jednoduché, spíše než do regionů, kde je to opravdu zapotřebí, tak by to byl problém. Také jsou tu tendence, že jsou tu země, které obdržely menší prostředek v přímých platbách, tak mají tendence využívat eh, financování pro venkovský rozvoj jako určité kompenzace těch nějakých rozsáhlých opatření v rámci RDP. A pokud eh, se výbor chce zaměřit na to, eh, jak nahlížet na další kolo reform, tak dosud ta debata o zjednodušení politik se nachází, řekněme, ve fázi 1 a musíme počkat na výsledky greeningu, ale určitě jsou tu obavy pro venkovský rozvoj, protože pokud nezjednodušíme toto a abychom usnadili život členským státům, když chtějí být ambicioznější, když chtějí opravdu vyslechnout těm místním a regionálním potřebám, tak bychom jaksi poškodili i ty ambice, i ambice Evropy, co se týče udržitelného venkovského rozvoje a zemědělské udržitelné politiky. Merci, merci à vous pour cette euh, excellente présentation du... Já vám eh, děkuji za tuto vynikající prezentaci. A nyní zahájíme diskuzi. Paní Petě. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa bih u stvari... Děkuji, pane předsedo. Já bych si ráda vyslechla názor vašich expertů, protože oni mají k dispozici tu komplexní analýzu. Víte, že Chorvatsko je novým členským státem a až dosud neby, nemohlo využívat téměř nic fondu pro venkovský rozvoj a stejně tak máme určité potíže s bývalým ministrem zemědělství, který zveřejnil tender pro oblast 1.1 a, a následně určité podniky byly jaksi upřednostňovány a nedošlo k žádnému proplacení. Nicméně v mezidobí se změnila vláda, tender nebyl ale zrušen a najednou je tu situace, že téměř 500 milionů kun je zablokováno, prostředky nedorazily k eh, zemědělcům a jejich rodinám. Co bychom měli dělat? Měli bychom zrušit ten tender, který byl zveřejněn za jaksi nespravedlivých pravidel, anebo pouze zrušit ty prostředky, které byly přiděleny podnikům eh, podle pravidel, které jaksi nebyly korektní, anebo vidíte nějaké třetí řešení a v jakém časovém prostředku musíme vynaložit ty prostředky, abychom je nestratili. Děkuji, pan Bogovi. Eh, hvala za besedo. Najprej iskrena hvala za študijo, ki... Eh, Děkuji vám za tuto studii, která nám ukazuje, eh, jaká je situace v Evropě a co očekávají státy od programu pro rozvoj venkova. My jsme si dnes eh, vyslechli slovenské předsednictví a eh, hlavním tématem během poslední doby v Evropském parlamentu je e, současná situace hospodářských podniků, pokud je o nekalé obchodní praktiky. A na druhé straně tady e, problém e, management rizik, pokud jde o situaci na trhu a pokud jde o změnu klimatu. Podle vašeho názoru je tato věc zahrnuta v programu pro rozvoj venkova. Já vím, že ten první pilíř je zde ještě důležitější. Vy jste řekla, že eh, především mm, na severu Itálie eh, se můžeme podívat na to, jakým způsobem by se měl organizovat eh, potravinový řetězec, protože to, co se děje na trhu a jakým způsobem se organizují zemědělci a jak se organizují tyto řetězce, tak to je velice důležité pro odolnost. Myslíte si, že eh, by se v programu rozvoji venkova měly více eh, posílit eh, otázky řízení potravinových řetězců? Merci, monsieur Bogovič. E, děkuji vám, pane Bogoviči. A vidím, že se tady o slovo hlásí ještě tři poslanci. Já bych vás chtěl požádat o stručnost, protože máme pět e, žádostí o slovo nyní a prosím, abych vás nemusel omezovat, tak prosím, buďte struční, protože chceme skončit v půl dvanácté. Pan Agne. So I wasn't planning. Já jsem neplánoval, že budu hovořit, ale mám dvě otázky a obě se týkají slova klima. Nevím, jestli byste mohla ve dvou větách um, nějak mi v tomto napomoci. První věta zemědělství, které bude odolné klimatickým změnám. Co to přesně znamená? Jaké prostředky jsou na to vynaloženy, aby se toto umožnilo, jak bych mohl mé zemědělství změnit, abych obdržel evropské prostředky právě na tento druh odolného klimatu, odolného zemědělství. A pak další věta. Agri environmentální klimatická pomoc. Co to konkrétně znamená? Děkuji vám. Merci, Děkuji. Pan de Castro má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve eh, bych vám chtěl poblahopřát k této studii. Otevírá se tady mnoho možností, které je potřeba proskoumat. Vy jste tady hovořili o koncentraci opatření. Opatření, kterých je málo, ale která jsou důležitá ve členských státech. Pokud je toto směřování, pro ta opatření, ke kterým se přistupuje podle evropských hledisek? Nemyslíte si, že by bylo poněkud eh, zjednodušené, eh, příliš jednoduché pro ty země, které Eh, mají tolik programů rozvoje venkova. Nemyslíte si, že by bylo lepší to soustředit, protože ta environmentální opatření jsou podobná v jednotlivých regionech. Nebylo by lepší, aby tato opatření byla stejná pro všechny a nerozdělovat je do tolika regionů, protože jsou podobná? Merci. Děkuji. Nyní má slovo pan Osling, prosím. Ja, <clears throat> vielen Dank auch für die Děkuji za tuto prezentaci. Co mě překvapilo, že existují takové obrovské rozdíly mezi členskými státy. Já jsem to pochopil tak, že ten druhý eh, palíř je eh, nástrojem, který je nejvýše prioritní, ale mě překvapilo, že eh, se tady jednalo o takovýto velký objem a že nemáme žádnou jednotnou linii. Eh, takže vidíme, že v jednotlivých členských státech existuje eh, individuální eh, přístup a samozřejmě to potom nezapadá do tohoto vývoje. Co je pozitivní? Ano, environmentální opatření v zemědělství jsou uh, intenzivnější, uh, narůstají, ale existují rozdíly v jednotlivých českých státech. A potom, co se týče těch zemědělských environmentálních opatření, tak uh, jedná se o, o podporu ekologického zemědělství, e, nebo je to jiný druh opatření, nebo nějakým způsobem e, se to rozlišuje. A potom, co se týče lídru, e, tak vidím, že tam se to také navýšilo. A myslíte si, že to je nástroj, který by se měl dále rozpracovat? A, a za třetí, potom ty integro, ten integrovaný přístup, eh, myslíte si, že by se to mělo ho eh, třeba nějakým způsobem povořit o nějakých eh, pobídkách, že to jsou věci, které by se mohly uskutečnit třeba ty osvědčené postupy? Merci. Děkuji. Nyní má slovo paní Aguilera, prosím. Muchas gracias, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěla vám eh, poblahopřát k této studii. Určitě je velice zajímavé porovnat jednotlivé programy rozvoje venkova. Já bych se vás chtěla konkrétně zeptat na dvě věci, které jsou zcela zásadní. A chtěla bych vědět, eh, jaká je četnost, jaký má dopad tato opatření na národní či na regionální úrovni, eh, třeba podpora pro zapojení mladých a potom opatření, které podporuje eh, kon koncentraci nabídky, tedy ty, eh, ty dva aspekty mladí lidé a koncentraci nabídky, to jsou dvě věci, které jsou zajímavé a je to velká výzva. Chtěla bych vědět konkrétní dopad na programy a rozvoje venkova. Merci, monsieur Flan. Děkuji, pan Flanagan, prosím. Děkuji mnohokrát. Pan komisař Hogan hovoří o zjednodušování SZP a mezi jeho prioritami eh, je hlavně pilíř 1, což mě připadne teda trochu divné. Minimálně v mé zemi financování a pilíře 2 by vyžadovalo, aby, pokud to chcete pochopit, abyste byla Einstein a měl sousera se stejným IQ. Proč tedy zjednodušujeme to, co není složité, předtím, než zjednodušíme to, co je složitější? Já ani nevím, jak bych to pořádně řekl, jak moc složité to je. Děkuji, pane Flanagané. A ještě předtím, než požádám Evropskou komisi, aby vystoupila a vám dám možnost odpovědět, tak bych sám chtěl říct si pár věcí. Děkuji mnohokrát za velmi kvalitní studii především. A mám pár otázek. Já jsem tam moc neviděl to, že v novém programu rozvoje venkova by se postupovalo více cestami najednou. Líder se tedy zvyšuje v tom bloku, který jste eh, prezentovali a bude možné globalizovat jak, nebo dynamizovat jaksi globální přístup k rozvoji venkova. A teď druhý pilíř a první pilíř. Na základě té studie, kterou vy jste eh, provedli, nenavrhujete nějaké znovu vyvážení transferu. Mně připadne, že některé ty změny nebyly úplně dotaženy do konce v zemědělství v prvním pilíři. A máme tady určitou směs mezi prvním a druhým pilířem, která mě občas nepřipadne úplně jasná. A nyní dám slovo panu Longovi, pokud tedy chce vystoupit k této zprávě, pochopitelně. Děkuji, pane předsedo, jen eh, stručně. Zaprvé bych chtěl zdůraznit ten velký význam studie, která byla vypracována velice podrobně je to velice kvalitní studie a vynikajícím způsobem doplňuje to, co jsme urobili, eh, udělali my na tom vyhodnocení ex ante. Za druhé, eh, jsme spokojení s tím, že se poukázalo na větší zájem o iniciativu LIDER, co se týče finančních příspěvků a pak také co se týče nového opatření Eh, pro spolupráci. My si přejeme rozvíjet evropské partnerství, to je podle našeho názoru velice pozitivní. Třetí pozitivní bod větší kvalita programování s ohledem na všeobecnou koherentnost programu. To je i výsledek úsilí regionů a členských států. A na závěr ještě k jednomu bodu, který tu zazněl jakožto negativní aspekt, že ještě skutečně nezačaly fungovat nástroje finančního inženýrství. My spolupracujeme se skupinou EIB, abychom podpořili spuštění těchto finančních nástrojů. Spolupracujeme s mnohými regiony v Itálii, abychom rozvíjeli multiregionální nástroj, který by poskytl podmínky pro přístup k výhodným úvěrům. A co se týče zjednodušení druhého pilíře, to je jedna z priorit i našeho komisaře a opravdu pracujeme na tom, tedy na konkrétních opatřeních pro zjednodušení. Snažili jsme se regiony a členské státy orientovat na jednodušší implementaci, na transparentnější a podstatnější opatření, které by ulehčily život konečným uživatelům a samozřejmě na tom budeme dále intenzivně pracovat. Děkuji mnohokrát. Jenom já bych rád, abychom v, ve, své, ve svých členských státech pracovali také na eh, investicích do rozvoje venkova. a že potom tedy dojde, že, že jak se potřeba i zvýšit kapacity lidí, kteří řídí tyto programy v členských státech. V každém případě děkuji mnohokrát ještě jednou za velmi kvalitní studii. For... Děkuji a děkuji za velmi zajímavé otázky. Nejprve bych poprosila kolegu, aby odpověděl na otázky týkající se potravinářského řetězce a potom já si vezmu ty další otázky. Um, grazie. Dunque, l... Děkuji. Tak jak eh, bylo eh, řečeno, tak eh, jedním z klíčových bodů studie je pozornost, která byla věnována potravinářskému řetězci. Eh, potravinářský řetězec je věc, která byla zohledněna především v Itálii. V Itálii je tradice intervencí v rámci programu programu rozvoje venkova e, v odvětví agropotravinářském. To, tento nástroj je velice zajímavý, e, protože umožňuje reagovat na problémy, o kterých se hovořilo dnes. Když jsme hovořili o těch e, o tom zpětném získání rovnováhy v rámci agropotravinářského sektoru, protože v čem jsou inovativní? Inovace spočívá v tom, že existuje možnost eh, nalézt dohody eh, mezi eh, primárním průmyslem a agropotravinářským pro rozvoj odvětví, která jsou navázána na ten výše zmíněný. Eh, protože organizace odvětví je jedním z nejslabších eh, prvků zemědělství v mnoha regionech. Eh, tento aspekt je Eh, jednou z eh, nejdůležitějších eh, věcí v rámci minulého programovacího období i v budoucnosti. Chtěl bych také poukázat a odpovědět na dotaz, proč, jsme, proč bychom měli zjednodušit ten druhý pilíř, který už je tím nejjednodušším. Musím říci, že máme tři body, které jsou potřebné, když hovoříme o zjednodušení. Často se říká, potřebujeme věci zjednodušit, ale ve skutečnosti to taková obecná připomínka. Já si myslím, že se musíme spíše soustředit na tyto aspekty. Vztah mezi prvním a druhým pilířem. Eh, především pokud jde o ozeleňování a agroenvironmentální opatření, protože Evropská komise nás žádá, abychom to jasně odlišili. A tady toto eh, vymezení obnáší uplatňování mnohem striktnějších eh, norem a pravidel, které nakonec komplikují všechny záležitosti. Takže když hovoříme o zjednodušování, tak ten první bod, který musíme mít na zřeteli, je vztah mezi ozeleňováním a mezi environmentálními opatřeními. Kdybychom toto mohli vyřešit, tak bychom eh, zcela jistě hodně pomohli našim farmářům. Druhá věc, pokud je o zjednodušení. Vztah mezi politikami rozvoje venkova a ty politiky, kterým říkáme politiky soudružnosti. Je pravda, že se jedná o, o dvě politiky. Jejich cílem je zabránit eh, těm velkým rozdílům. Ano, postoupili jsme ku předu eh, v reformě 2007-2013, ale tento pokrok bohužel nestačí. Máme před sebou ještě velký kus práce. Je třeba, aby Eh, pravidla pro fungování eh, Fondu pro rozvoj venkova a pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond, tak aby tyto normy se podobaly. A čím více si budou podobné, tím lépe. A to je důvod, eh, proč ten přístup více fondů se v mnoha regionech neuplatňoval, protože eh, fungovat a pracovat se třemi fondy, které jsou navzájem tak odlišné, tak to je pro regiony velmi komplikované. A to je věc velmi důležitá, až budeme řešit otázku třetí reformy. Není to tedy něco, co bychom měli řešit nyní, ale je to věc, kterou budeme muset prodiskutovávat, až se zahájí příští reforma. Programy pro rozvoj venkova programy, které můžeme porovnat eh, s jinými programy evropských fondů. Ať už co se týče eh, fondu pro regionální rozvoj či sociální, jsou mnohem objemnější, mnohem podrobnější. Obsahují obrovské množství charakteristik a podrobností, které jsou někdy opravdu přehnané. Proto je potřeba se trochu moci zamyslet eh, nad tím eh, v případě lidí, kteří programují strategii, protože když eh, se objeví nějaký problém při vypracování programu, tak to souvisí většinou s těmi podrobnostmi. A v programování se tedy na toto musíme zaměřit. A závěrem, když bych odpověděl na to, co řekl pan de Castro, proč nemáme vnitrostátní opatření? Bylo by to lepší? Ano, nařízení s tím počítá. Počítá se s tím, že by se na národní úrovni e, otázka zjednoš, zjedn, sjednotila v případě těch, kteří mají více těch regionálních programů. A tato možnost byla využita velmi málo, bohužel. A toto vše e, záleží na tom poměru sil, který existuje mezi jednotlivými státy a regiony v rámci jednotlivých států. A ta společná pravidla, to není něco, co by vždy regiony eh, s čím by souhlasili. Opakuji, proto je důležité, abychom měli maximální samostatnost pro region, protože každý region má eh, svoje zvláštnosti. A proto si myslím, že je opravdu dobré, aby regionální programy měly autonomii. Poprosím jenom eh, i vás o krátkou odpověď. Děkuji. Zhrnu to do třech bodů. A odpověděla na specifické otázky z Chorvatska a Spojeného království. Já chápu chorvatskou situaci, protože já jsem pomáhala malcké vládě při přípravě nového programu rozvoje venkova a vím, že tady čelíte velkým problémům a že to je velká zátěž pro vaše orgány. V našem případě nám velmi pomohl desk officer v Evropské komisi. Myslím si, že spolupráce pro řešení takovýchto problémů je nezbytná. Teď, co se týče nomenklatury programu, rozvoje venkova, tak ano, není vždy jasné, co znamená co. Ta opatření, na které jste se ptal, to jsou ty staré ekologické režimy, které jsme od 80. let financovali. Jinými slovy tedy zemědělec dostane peníze za ekologickou činnost. A, a posílení, a, posílení a, odolnosti zemědělství vychází z toho, že používáme nové techniky pro práci s půdou. A chápeme eh, třeba vztahy mezi půdou a sekvestrací CO2 a podobně. To může zásadně přispět ke snižování dopadu na klimatické změny. Myslím, že v té oblasti probíhá spousta zajímavé práce, která bude ve prospěch zemědělců. A to jak ekonomicky, tak i ekologicky v širším slova smyslu. A teď podpora mladých zemědělců, o tom jste hovořili. V řadě programů máme prostředky na podporu mladých zemědělců Probíhá to různými způsoby a je to správné, protože v různých zemích ty překážky pro obnovu generací jsou jiné a občas to také závisí na národní legislativě a také na stavu širší ekonomiky. Eh, mladí lidé eh, třeba nejdou do zemědělství proto, že jdou jinam, anebo je to proto, že je eh, velká nezaměstnanost na venkově a existují velké kapitálové překážky. Takže u různých zemí to funguje jinak a je potřeba na to jinak reagovat. Ale opatření v nařízení máme, jsou k dispozici. Vidím to tady optimisticky. Tyto programy se snaží naplňovat tento cíl. A teď ke zjednodušování. Někteří lidé reagovali na to, co jsem říkala o zjednodušování způsobem, který mě trochu zarazil. Podle mě zjednodušování neznamená snížit počet voleb, které členské státy mají k dispozici pro činnost na místní úrovni, protože Evropa je velmi různorodá a výzvy jsou v různých místech jiné. Proto potřebujeme mít flexibilní sadu nástrojů, tak aby různé členské státy mohly různě reagovat na své potřeby, pakliže to ovšem povede ke stejným dohodnutým prioritám na EU. Pokud bychom snížili počet opatření na polovinu, tak v podstatě jim svážete ruce. Ta složitost pro mě se spíše týká administrativních procesů, plánování, kontroly, audit, výkaznictví. A toto opravdu zatěžuje státní zprávy členských států. Já si nemyslím, že opravdu chceme eh, mít pouze šest opatření v nařízení, protože to by znamenalo, že polovina potřeb eh, evropského venkova zůstane nenaplněna. Spíš se musíme snažit k tomu přistupovat integrovaně na místní úrovni, tak, aby lidé mohli říct si, dobrá, mám určité nástroje, vyberu si ty, které jsou pro mou situaci nejvhodnější. A Následně tedy nebudu muset na celých stránkách vysvětlovat, proč to, co já jsem si zvolil, odpovídá centrálně stanovené prioritě. A já myslím, že v tom řada orgánů se cítí frustrována, protože prostě nakonec mají strach, že nebudou schopni ty peníze eh, utratit a řeknou si dobrá, tak se nebudeme pouštět do něčeho komplikovaného budeme se držet toho jednoduchého a tohle není cílem tohoto nařízení. Takže když hovořím o zjednodušování, tak nemluvím o zúžení rozsahu působnosti nařízení, ale o zjednodušení mechanismu. A to, co říkal kolega o fungování Brusels, eh, o regionálních fondů, eh, si myslím, že velmi platí, že nevyžadují tak komplikované výkaznictví a následně tedy to na místní úrovni vytváří lepší kontext. Nicméně chápu, že je potřeba, aby tyto peníze byly využívány řádně, aby nebyly zneužívány, ale je to potřeba řádně vyvážit, tak aby lidé maximálně využili tato potenciálně velmi užitečná opatření. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. To jsou prvky, které budou důležitou součástí reformy. Já si vzpomínám ještě na první generaci lídru a opravdu je potřeba se podívat na to, jak zjednodušit provádění těchto programů. Pokud chceme, aby se to vyvíjelo dynamicky, tak to musí být jednodušší. Občas jsme ale viděli, že prostě každý chtěl sehrávat jinou roli, a viděli jsme, že různé kontrolní prvky se na sebe navazovaly a nebylo to vždy ve prospěch rozvoje venkova. V každém případě děkuji za prezentaci, za zprávu, za vaše odpovědi. Takže ještě vám oznámím, že bude následovat zasedání koordinátorů a že ti tedy, kteří nejsou koordinátory, by měli opustit jednací sál a budeme pokračovat odpoledne v 15 hodin. Pan Fanagan ještě chtěl něco říct, prosím, tak máte slovo. Děkuji. Bylo by možné položit ještě jednu otázku? Já vím, že už jste to ukončil, ale musím říct, že mi jedna věc trochu mate. Můžu tedy ještě položit otázku, nebo už je opravdu odzvoněno? máme tady trochu problém s načasováním, tak vás poprosím, abyste si to vyřešili bilaterálně. Není problém. Výborně, děkuji vám.